Tím jsme dokončili a te, také tuto rozpravu a zítra budeme hlasovat na toto téma ve 12 hodin. Dostáváme se k poslednímu bodu na programu. Je to zpráva paní Esther de Lange, efektivnější, hospodárnější tlumočení v Evropském parlamentu. Paní zpravodajko, máte slovo. Eh, Vážený pane předsedo, budu hovořit nizozemsky a sice vědomě úmyslně Ne proto, že bych nemohla hovořit anglicky nebo německy, ale jako členka Evropského parlamentu, jakož i ostatní, máme tuto výhodu hovořit v mateřštině tuto pozdní hodinu, pokud nás poslouchají novináři nebo občané, tak by bylo dobré, aby nás slyšeli v naší mateřštině. A také si uvědomíte, že mnohojazyčnost představuje dobrou věc. Máme 24 jazyků, 28 členských států nyní Musím také zohlednit některé jazyky, které jsou méně důležité, které jsou používány v Evropské unii. I ty jsou součástí. Takže máme 24 úředních jazyků, které můžeme používat. 0,20 je eh, věnováno estonštině nebo je používána estonština a prakticky 30 eh, je používána, z 30 je používána angličtina. Máme zde skutečně eh, nejlepší tlumočníky, jaké můžeme mít, takže tyto komplimenty jsou na místě. Pokud eh, bychom nepoužívali tlumočníky, tak eh, bychom mohli učinit velké úspory, ale evropští občané si uvědomují, že eh, tlumočníci jsou zde velmi důležití. Ale samozřejmě kabiny, které jsou plné tlumočníků a přitom e, toto tlumočení nevy, není využito, tak to není akceptovatelné, protože víme, že tyto náklady představují 127 tisíc eur denně. Je samozřejmě politování hodné, že musíme eh, takto pracovat i v pozdní hodiny. Ale pokud bychom chtěli pracovat efektivněji, tak myslím, že by bylo lepší skončit tuto práci v 23 hodin. V naší zprávě uvádíme celou řadu bodů, které vyžadují naší aktivitu v tomto ohledu. Za prvé musíme řešit problém eh, pozdního rušení. To je záležitost delegací, představuje to 20 celkových objednávek a náklady na tato pozdní rušení mohou dosáhnout mnoha milionů. Můžeme tady ušetřit 5 milionů. To znamená, platí se to tlumočníci a nejsou využíváni. Musíme si také uvědomit, že je nutné si uvědomit, že tlumočení nejenom stojí peníze, ale uh, Eh, musíme si to uvědomit nejenom my, ale i ostatní. Musíme tady dělat určitou uvědomovací kampaň v tomto smyslu. Myslím si, že bychom mohli využívat tlumočení eh, zaměřenějším způsobem a používat pouze jazyky, které potřebují uživatelé z hlediska například eh, výboru pro kontrolu rozpočtu, je nutné sledovat tento vývoj. Také eh, účetní dvůr bude požádán, aby přeskoumal jazykové služby nejenom v Evropském eh, parlamentu, ale také v komisi a v ostatních orgánech. Naposledy to bylo 2005 takže je nutné toto obnovit. Jsou tady určité návrhy v této zprávě. Chceme nové rozhodnutí ohledně mnohojazyčnosti a nákladu. Chtěla bych toto zúraznit, protože to je náš hlavní požadavek v této zprávě. Chceme rozhodnutí, které by mělo být přijato do konce tohoto roku. A v tomto smyslu vám chci popřát mnoho štěstí. Děkuji za toto povzbuzení. Máme tady dvě vystoupení. Paní Svíka bude hovořit. Máte slovo. Chvala lepo. Želím zachváliti gospođi Zedete. Děkuji. Chci poděkovat eh, paní zpravodajce Delange. Eh, chtěla bych ji opravit. Řekla, že máme 23 jazyků, máme jich už 24 s chorvačtinou. A také bych eh, se chtěla připojit k tomu, že je třeba snížit náklady, měli bychom být mnohem úspornější, ale vzhledem k tomu, že jsme právě dosáhli toho, že náš jazyk může zaznít v Bruselu a v Evropském parlamentu, chtěli bychom v této praxi pokračovat, tedy mít nadále možnost mluvit chorvatsky. A samozřejmě by bylo mnohem lepší rušit věci včas, Někteří lidé to neberou vážně a je tu skutečně prostor pro úspory. A já prosazuji úspory a efektivitu, ale také podporuji jazykovou diverzitu. A my jsme se právě stali členy Evropské unie a chceme mít možnost používat naši chorvačtinu. Děkuji, pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo paní zpravodajko. Skutečně tato zpráva je dalším krokem zákeřného útoku proti mnohojazyčnosti v Evropském parlamentu. Jako obvykle se mluví o úsporách a škrtá se vesele v rozpočtu Evropské unie a to vede ke zhoršení služeb. A to také podrývá právo poslanců pracovat a hovořit svým jazykem. Tato zpráva ignoruje všechny nedostatky v oblasti tlumočnictví a překladu. Často schází tlumočení do všech jazyků na všech schůzích a tyto nedostatky nejsou dostatečné pro ona chce jít ještě dále a to je naprosto nepřijatelné nebudeme prosazovat znejstění a ohrožení, které by bylo ještě horší a porušení práv poslanců pracovat ve svém jazyce. Za každou cenu je třeba si vážit práce tlumočníků, musí to být v dostatečném počtu. Děkuji. Rozprava je u konce a to nejenom k tomuto bodu ale pro celý den. O tomto bodu se bude hlasovat také zítra ve 12 hodin a příští jednání se bude konat zítra v úterý 10. září dopoledne a odpoledne. Program byl zveřejněn a jako vždy je také k dispozici na webové stránce Evropského parlamentu. Jednání je u konce a já vám přeji dobrou noc.